ráno 9 hodin. Pořad jednání je zveřejněn a naleznete ho na webových stránkách Evropského parlamentu a tímto uzavírám dnešní zasedání.